za liberály. Chtěl bych poděkovat všem těmto kolegům. Děkuji. Komplimenty. Ano, gratulujeme. Písemné prohlášení eh, 0037 2011 a předložený eh, Danilisem eh, se týká implementace paktu o ostrovech a také evropské iniciativy. Eh, tato prohlášení získalo podpisy více než poloviny členů Evropského parlamentu a podle článku 123 eh, toto usnesení bude zasláno adresátům a bude zveřejněno. Nyní předávám slovo panu Danilisovi. Pane předsedo, Vážení kolegové, díváme se optimisticky na věc posílení soudržnosti, zejména týká se to ostrovních regionů, týká se to také trvale udržitelného sociálně ekonomického rozvoje. Chtěl bych také poděkovat všem kolegům, eh, Grasa Cavalio, Mavro Nikola, Smith, Ugias, všem, kteří jste podepsali naše prohlášení. A děkuji také asistentům Inge a Alessandrovi. Děkuji, děkuji. A nyní přejdeme k hlasování. Zpráva Michel, je to komunitární eh, kodex